To je tedy má osobní výzva k vám, ale jsem přesvědčen o tom, že vy všichni si velice dobře uvědomujete, jak je tato situace závažná. Takže to byla oznámení předsedy. Nyní eh, tedy pořad jednání. Eh, konečný návrh pořadu jednání byl tedy přijat. poznámky žádné nebo návrhy, komentáře na úpravy, pokud jde o definitivní návrh pořadu jednání. Nemáme, což znamená, že návrh pořadu jednání je považován za přijatý a můžeme